I think we can start. Dobré ráno, milé kolegyně a milí kolegové, dámy a pánové. Zahajuji dnešní schůzi. Pořád jednání můžeme přijmout, pokud nikdo proti němu nic nenamítne a nikdo nic nenamítá schválení zápisu z 9. 10. listopadu, pokud není žádná námitka, může být tento zápis rovněž schválen. A nyní sdělení předsedy. Zatím žádná nemám a proto i hned Přistoupíme k prvnímu, eh, k čtvrtému bodu na pořadu jednání doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Navrhovatel je Wim van den Kapp a dnes budeme hlasovat. Máme tam pouze hlasování, žádnou debatu. Nejdříve si vyzkoušíme, zda jsou všichni přítomní. Děláme testovací hlasování. Aha. So. Alles okay. Všechno je v pořádku. Ale pozor, Tady nám někdo... Z žádné strany tady nikdo nepřebývá, to mi ale spadl kámen se srdce. Nejdřív tedy pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se. Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. Pak kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Kde Paul? Takže ještě počkáme chviličku, aby mohl hlasovat i pan Grandes Pascal. Doufám, že nyní nemáme o jednoho navíc. Dobrá, děkuji, neviděl jsem. Jistě, Ismaili, stejná práva pro všechny. Všich, pro všechny, kteří přišli pozdě. Sag, sag, sag ihm. ihm. Ověřili jsme to, ještě nemáme o nikoho navíc. Jetzt geht's um sein... A nyní jde o jeho příspěvek. Jde o tvůj příspěvek, proto čekáme. A nyní už Izmael nic neříká. Tedy pouze pro vaši informaci hlasujeme o návrhu číslo 11 Báse Eichhouta. Ten si musí pospíšit s kartou, aby stihl hlasování. Už hlasoval. Hlasování je tedy nyní u konce. 19 ku 21. Bylo to těsně, ale odmítnuto. Sedmdeset pět, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To neplatí. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme pozněvací návrh 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 k 19 zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poznací návrh 26 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ano, ověřím, není problém. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 k 20 bylo to schváleno, ale bylo to těsné, takže to ověření bylo v pořádku. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 29 pro? Proti? zdrželi se, zamknuto. 34 pro, proti, ověříme. Ověřujeme návrh číslo 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 k 25, takže to bylo zamítnuto. Návrh 33, kdo je pro? Proti? zdrželi se také. I tento návrh ověříme, je to číslo 33, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 22, zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh číslo 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 ku 23 zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 31. 30, říká pan předseda, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 20 ku 18 přijato. Třicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Třicet pět. pro. Chybí. Takže třicet 36. 35 eh, odpadá. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 24 zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 21 bylo to přijato. dvojka odpadá. Takže 41 pro. Proti. Ověříme. Ověřujeme návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 21, takže zamítnuto. 53 pro, proti Ověříme. Ověřujeme číslo 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 21 zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47 pro? proti, ověříme. Ověřujeme číslo 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 ku 22 zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Věříme návrh číslo 48. Zahajuji. Končím hlasování. 21 k 21 zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme číslo 51. Zahajuji. Končím. 15 ku 25 zamítnuto. Návrh číslo 50. Druhá část. Kdo pro? Proti? To rovněž ověřím. Takže druhá část, kdo zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 22 zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Také ověříme. Je to číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 a 24 zamítnuto. 54 pro. Proti. Strželi se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Já myslím, že jsi byl sám, že ostatní z tvé skupiny nehlasovali. Mám to ověřit, nebo je to takto v pořádku? Mám to ověřit? Dobrá. Takže 67, kde pro? proti, strželi se, zamítnuto. Teď už nám sedí řádek. 64 pro, proti, strželi se, schváleno. 68 pro, proti, ověříme. Ověřujeme 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 20 schváleno. To bych si býval také nemyslel. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, ověříme, ověřujeme návrh číslo 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 22 zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se. Rovněž ověřím. Ověřujeme číslo 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 ku 20, takže zamítnuto. 57 pro, Proti? Zdrželi se. Rovněž ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 22. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Rovněž ověřím. Číslo 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 22, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme číslo 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 23 zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 56, zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 k 22, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, rovněž ověřím. Ověříme návrh 78, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 k 22 zamítnuto. 79 pro, proti, Strželi se, ověřím. Ověřujeme 79, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21, 22 schváleno. 80 pro, proti, ověříme, ověřujeme návrh 80, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 k 21, schváleno. 81 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Návrh číslo jedna. vodní ustanovení pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme? Dobrá. Návrh číslo jedna. zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 21, zamítnuto. 21 ku 21, zamítnuto. Bylo tam jedno zdržení. Vojka, kdo je pro? proti. A také ověřím. Ověřujeme návrh číslo dvě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 22 zamítnuto. A není závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě chvilku počkám. Ještě nám tři chybí. Ale nyní už je skutečně hlasování u konce. 27 pro, 14 proti, jeden člen se zdržel, bylo to schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji Vim van de Kampovi. Tolik těsných hlasování jsme měli skutečně málo kdy. Nyní se dostáváme k bodu 5, což je prezentace komise na téma opatření v rámci postupu projednávání ve výborech týkajícího se kvalifikace závažných porušení pravidel silničního provozu. V tomto případě jde o návrh komise klasifikovat závažné porušení pravidel silničního podporu, které vedou k odnětí provozní licence pro spediterské firmy. Komise může použít toto opatření pouze v případě, kdy parlament během tří měsíců nepředloží veto. Jak víte, Evropský parlament v minulém roce návrh komise k tomuto tématu odmítl a komise pak přepracovala svůj návrh a nyní ho opět překládá parlamentu k přeskoumání, tak abychom mohli efektivně vykonávat naše právo na přeskum a mohli učinit informované rozhodnutí. Poprosil jsem DG Move, aby nám dnes představili návrh tohoto nového opatření týkající se závažných porušení pravidel silničního provozu. provozu. A pr- proto tedy prosím zástupce komise, aby se vyjádřil. Děkuji mnohokrát a jako první má slovo Wim van den Kamp. Nechce, takže Markus Ferber. Děkuji mnohokrát. Jsem potěšen, že komise zde bere vážně požadavky parlamentu, které jsme vyjádřili minulý prosinec na plénu, že tedy nás bere vážně a nám o to šlo a vidíme, že se to podařilo. Uh, Tady na celé řadě míst je jasné, že komise zlepšila a vyjasnila text. Já sám jsem byl v písemném styku s paní komisařkou, kdy jsme hovořili o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží na silnici. Ono se to tam výslovně nezmiňuje, ale právně je to tak zakotveno, že ty to oblasti jsou tam zaintegrovány. Předpokládám, že to tady patří k tomu protože je to důležité, pokud je naším cílem mít bezpečnější silnice. Takže my na frakci jsme to ještě zatím do dokonce, ale zatím chci signalizovat, že zatím jsme velmi spokojeni a jsme rádi, že přání parlamentu vzala komise vážně. A ještě si to podrobně prostudujeme, ale takto na první pohled musím říct, že jsme velice spokojení s tím, co nyní předložila komise. Předseda, děkuji a nyní Ismail Ertuk. Děkuji mnohokrát, dobré ráno všem, také dík z naší strany Evropské komisi za to, že zohlednila naše obavy a částečně je implementovala. Tedy stoprocentně my jako socialisté spokojeni nejsme, ale navzory tomu to podpoříme. Budeme s tím souhlasit, ale chci zmínit, co se nám na tom líbí. Za prvé, to, že tam bylo zahrnuto to takzvané pravidlo 12 dnů, dále zahrnutí těch certifikátů, těch kritérií a dále to, že Používání tachografu, který nebyl certifikován autorizovaným orgánem, je rovněž zahrnuto do seznamu. Tolik tedy k těm pozitivním aspektům a za to komisi děkujeme. Ovšem, ten seznam podle nás má jisté nedostatky z hlediska pracujících. V první řadě, abyste to zmiňoval, je to, že tam není um, nelegální kabotáž, my to tedy podporujeme proto, a chci to jasně říci, protože nám bylo přislíbeno, že tato témata se budou projednávat příští rok v rámci silničního balíčku a že to zahrnuto bude. Tedy my jako socialistická frakce takto důvěřujeme Evropské komisi a doufáme, že tedy naši důvěru nesklame. A jedna věc by se měla vyjasnit, pokud příští rok budeme o tomto hovořit, až budeme o tomto hovořit, tak prosíme komisi, aby zvolila ty formulace tak jasně, aby tam nebylo příliš mnoho prostoru pro interpretaci. Například dnes není jasné, pokud se jedná o postup odnětí licence, kdo v případě porušení eh, ztrácí tu licenci. Je to ten subdodavatel, a nebo je to ten podnikatel, který zadává tu zakázku. Podle nás je to ještě nedořešené. Další nejasnosti jsou podle nás také v rámci pro vymáhání práva a dokumentační povinnosti. Těmto věcem bychom se tedy měli v budoucnu věnovat a dodělat je, ale jak říkám, my to nyní podpoříme a důvěřujeme tedy komisi, že až bude přepracovávat směrnice 71 z roku 2009 příští rok, že veškeré tyto aspekty tam zahrnou. Děkuji. Nyní Zobert Zile. Nyní Kristýn nebo Dalon. Děkuji, konec se vylepšila svůj text. Ano, kabotáž je velkým problémem, je třeba to vyřešit. Jednotný trh nemůže fungovat, dokud budou existovat eh, rozdíly, větší a větší rozdíly mezi eh, pracujícími v Unii. To je dumping, sociální dumping, který je zdrojem nerovností mezi eh, občany a je třeba proti tomu budovat, bojovat. Sektor dopravy je tedy postižen dumpingem, ano, a to má velké důsledky i v oblasti bezpečnosti. A Mm, takže, eh, jak vy jste eh, řekli, k tomu má i sloužit ten seminář. Jde o to, aby vnitřní trh byl v tomto efektivnější a Evropská unie musí zareagovat na tento problém. Evropský problém, jakožto jediná eh, instituce, která je volena přímo, tak hraje důležitou roli. Je mm, třeba, abychom, abychom u komise Eh, bojovala proti nelegálnímu, nelegální kabotáži a zároveň je třeba podporovat veškeré iniciativy, které jdou dobrým směrem a to je případ tohoto návrhu. Takže mm, je třeba k tomu přistupovat konstruktivně. Samozřejmě ještě je, je, nás čeká velký boj, abychom měli solidní sociální rámec. Je třeba i zvážit tu možnost, eh, že je třeba mít Evropskou eh, agenturu, která Eh, bude zajišťovat efektivní prosazování tohoto. Je třeba mm, aby legislativa byla efektivní a proto apeluji na eh, komisi, aby se zamyslela nad tím, jak garantovat plnohodnotnou aplikaci stávajících norem. Děkuji. Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Děkuji, nyní Peter Lundgren. Till kommissionen vill jag Vad är det ni inte begriper? Förstår eh, Já eh, nechápu komisi. Já, asi komise neví vůbec, jak to všechno funguje. Vy asi nechápete, jak funguje legislativa s kabotáží a co vlastně chcete. Chcete, aby eh, v podstatě E, ty, kteří jsou seriózní, aby krachovali kvůli tomu, že tady ta nekalá soutěž ze strany těch, kteří nerespektují pravidla? E, samozřejmě e, a řidiči mohou používat různé řidičáky mají a mohou prostě jezdit bez přestávky. To se snadno všechno obchází. A třeba když pojedete přes, e, ze, ze Švédska do Dánska přes most, tak to trvá 20 minut a e, potom se naložíte v Kodani a máte nové období e, kabotáže, které se začne znova počítat. To je systematický podvod, který probíhá na našich silnicích a některá z nejhorších legislativ EU. Prostě je to tak snadné to všechno obcházet. Eh, vy můžete eh, v podstatě eh, řídit takto sedm dní bez přestání s touto legislativou kabotáži. A navíc zde je zcela volný počet smluv o kabotáži, takže můžete dělat, kolik dodávek chcete. To by mělo být politické rozhodnutí přece ze strany Rady ministrů, tedy mimo kontrolu komise. Mělo by se rozhodnout na politické úrovni. A máte nějakou představu vůbec, jak to vypadá v, v realitě na silnicích? Víte, že seriózní firmy jsou mm, mm, předmětem nekalé soutěže ze strany těch, které mm, porušují předpisa, předpisy, které vysílají řidiče s neplatnými doklady a to, je, to uniká jakékoliv kontrole všechno. Já si myslím, že problém je, že ti, serio, ty seriózní dopravci, kteří chtějí podnikat řádně, tak mají jenom kvůli tomuto potíže. A mm, to je to, co chcete? Bez mikrofonu. Takže děkuji. Děkuji mnohokrát komisi za prezentaci. Bohužel musím konstatovat, že pro mne předložený návrh není uspokojivý. V Rakousku rada rovněž nesouhlasila. A já bych tomu něco ráda podotkla. Komise řekla ve svých vysvětleních, že budou zohledněny pouze ty přestupky, které vedou k úmrtí či k závažným zraněním, čím se ovšem přechází důležitý detail cíle eh, nařízení z roku 71 z roku 2009. Podle tohoto nařízení mají být ta pravidla eh, cíl zlepšení bezpečnosti na silnici a dále mají také sloužit cíli vytvoření spravedlivé hospodářské soutěže, zlepšit transparentnost trhu, zlepšit sociální ochranu a zajistit jednotné kontrolní standardy. V některých eh, článcích se o tom hovoří, že je tedy třeba mít přísná kritéria, abychom mohli dosahovat našich cílů a bylo to spolehlivé. Argumentace, že požadavky parlamentu, potom, aby tam byly zahrnuty další delikty, jako je ilegální kabotáž, sociální dumping, že toto nemůže být zahrnuto z toho důvodu, že tam vlastně chybí právní základ, tak to je podle mě nedostatečné. Na druhé straně podle mě komise i překračuje své kompetence, když tady vlastně pomocí prováděcího zařízení zavádí práh tolerance určitých porušení, anebo nově kategorizuje jisté věci, například dobu klidu a odpočinku, což vlastně materiálně pozměňuje základní právní akty. Dále komise neporušila zásadu přiměřenosti, neboť ta kategorizace a ten seznam jsou tak komplikované a jsou v rozporu se stávajícími směrnicemi a nařízeními, že vlastně efektivní kontrola již téměř není možná. Za těchto okolností já bych tedy skutečně apelovala na to, aby návrh, který byl takto předložen v této podobě, byt, byl odmítnut. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Zde jde o důležitý stavební kámen evropské politiky. Pomocí pravidel, nařízení a směrnic činíme dobrou práci, ale bohužel jejich provádění a implementace je nejenom v oblasti dopravy, dopravy s jedním ze slabých míst v rámci naší politiky. A proto mám konkrétní otázku na zástupce komise. Já sám čekám déle než jeden rok na odpověď Europolu, který se týká mého dotazu na podvody s dokumenty. Mám tím na mysli například padělané nákladní listy nebo padělané řidičské průkazy. Europol nereaguje. Nechce mě tedy objasnit, jak to skutečně vypadá a proto já se ptám vás, jak to tedy vypadá, je, jaké tresty jsou naplánovány pro palšování, padělání takovýchto dokumentů. A ještě jedna poznámka. Myslím si, že je politování hodné, že komise až koncem roku 2016 hodlá předložit výše zmiňovaný nový balíček. Kolega Ertu, který říkal, že mi komisi, že chce komisi důvěřovat a že doufá, že komise důvěru nesklame. Ale u tak důležitého tématu, jako je silniční doprava a její bezpečnost, kde je potřeba tolika vylepšení, je velmi smutné, že musíme čekat tak dlouho. Máme zde známý Junckerův tým, který chce eh, Evropu rozvinout vpřed eh, a v tak důležité oblasti, jako je silniční doprava, musíme ještě rok a půl, celý rok a půl čekat na tak důležitý balíček, jako je balíček pro silniční přepravu. Děkuji, Bruno Golniš. Děkuji, pane předsedo. Já přiznávám, že mm, já asi jsem e, přišel o jednu část filmu, nějak mi to nehraje. E, a těžko se mohu vyjádřit k dokumentu, který přiznávám, že neznám. Asi byl k dispozici na webu komise, ale není k dispozici, nebo nebyl dán k dispozici e, v pracovních materiálech tady našeho výboru, což je těžké potom eh, vynést nějaký úsudek, ale samozřejmě asi to je můj problém, to je moje vakuum. Druhé, za druhé, ano, to, co řekl Petr Lungin, to mě docela přesvědčilo, protože on má v meritu věci pravdu. Na druhé straně trochu jsem překvapen, téměř perplex, když tady vidím ten pojem nařízení nařízení, které by mělo umožňovat eh, odejmutí licence. To je přece velice závažný správní akt pro danou firmu eh, trestně právní povahy, bych řekl. je to přestupek. A já si kladu tady otázku. Zdali máme skutečně my pravomoc pro to, abychom mm, přijali rozhodnutí podobného charakteru eh, v trestních věcech? Mně se zdá, že to je mm, něco, co je upraveno principem subsidiarity. Mm, jak, jak říkám, opakuji, já jsem neanalyzoval celý ten dokument, takže to je s tou výhradou to řídám, s tou výhradou to říkám a vyjádřím se definitivně, až o tom budu vědět více. Možná pouze pro vaši informaci. Teprve včera jsme ten dokument obdrženi, pak jsme ho rozeslali pomocí našeho newsletteru. Tam máte tedy odkaz na ten dokument, ale to důležité hlasování až později, teprve v lednu, takže máte dost času si to pečlivě prostudovat a vytvořit si svůj vlastní názor. Nyní Jackie Foster. Thank you. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji možná pouze pro objasnění. Lhuta pro námitky je 4. ledna, promiňte, 14. ledna a na plénum to půjde 28. 2. Takže my máme dost času, ale protože jsme chtěli nejdříve si o tom pohovit s komisí, tak jsme si ji pozvali. Vycházeli jsme z toho, že, že komise nám po, zaskytne, poskytne informace pouze ústní podobě, ale nakonec podala tedy, přišla s tím dokumentem písemný, tak jsme vám ho rozeslali. Děkuji. Zdá se, že Eh, návrh je dobrý, pokud jde o silniční dopravu. A chci připomenout zde kolegyni Foster a dalším kolegům také, že dodržování pravidel, evropských pravidel, homogenním způsobem Mm, se netýká pouze tedy eh, eh, jenom této dopravy, ale i třeba eh, spedičních služeb. A já bych chtěl mm, vědět i, dali komise nějak bude garantovat, že ta pravidla, která jsou dobrá, se budou dodržovat. My zde hovoříme pořád o kvalitnější legislativě, ale to a zde je třeba připomenout, že e, my v dopravě máme mm, balíček, který e, je ale roztříštěný, mm, mm, je, ty, ty různé normy se nachází roztříštěné a bylo by dobré, aby komise byla ambicioznější v tomto a aby v oblasti dopravy se zamyslela nad tím, že musíme sladit pravidla v dopravě. Děkuji mnohokrát. Potlesk od Petra von Dálena a nyní má slovo Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co zde bylo řečeno a já si myslím, že my jsme eh, již eh, několikrát apelovali na komisi, aby řešila eh, kabotáž. V každém případě komise zde ukázala, že v podstatě může e, udělat nějaké zlepšení, pokud je obsah i formu, pouze když o to žádá pořád parlament. A zde kolega Lundgren zmínil určité e, potíže, ano, to jsou ty nejvážnější problémy, které zni, e, zmínil i problém potom aplikace, transformace v jednotlivých státech a aplikace. Dobře, ale já zmíním některé věci, které mě se zdály být takové zvláštní. V té druhé tabulce, která se týká tachografu, podvody z tachografy, komise zde navrhuje e, pro určitý typ přestupků e, e, mít za to, že to jsou ty závažnější, nejzávažnější porušení. Ale když já odmítnu něco kontrolovat, tak to není nejvážnější. A samozřejmě zde je třeba, aby ta tabulka byla koherentní. Lepší je, lepší je tedy říci, že pokud někdo odmítne být kontrolován, tak to je vážné samo o sobě. Přece eh, bez toho, aniž by se eh, zjistilo, tedy o jaké porušení jde, protože někdo odmítl, protože když někdo tedy odmítne kontrolu, tak eh, to znamená, že to je špatně a tudíž je to velice vážné. Děkuji, ale ta tabulka číslo dvě podle mě je zcela nekoherentní proto. Děkuji, nyní Werner Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Časy se mění. Ještě před 20 lety byli nizozemci ti jaksi na špičce Evropy. A já vidím, že chcete mít silnější regulaci nejenom co se týče technické oblasti, ale také co se týče doby řízení a odpočinku. A my jsme tehdy v Německu ve výboru pro dopravu debatovali o tom, zda je správné, regulární, když eh, místo jedné tuny paliva holanděné měli jak si na palubě tři tuny paliva, protože si u Royal Dutch Shellu mohli natankovat levně a pak tím je, s, s tím jezdili po celé Evropě. Takže situace se mění, chceme otevření trhu pro všechny, pro všechny stejné podmínky, ale také technický standard pomocí balíčku a nyní v tomto seznamu jde skutečně o závažná porušení, o to, co se bude skutečně stíhat a o to, že je třeba k tomu přistupovat stejným způsobem v celé Evropě, že není možné, aby náš spolkový úřad si řekl, no, tak nevím, když se překročí v tomto případě doba řízení a odpočinku, tak to není až tak kritické. Ani zozemci to vidí přísněji, ať Poláci si to mohou vidět jinak. To by byl špatný přístup, protože tento seznam velice důležitý. A co se týče sankce, Tady je také důležité, aby bylo všem měřeno stejným metrem. A co se týče dodržování doby řízení odpočinku, to je naprosto důležité při veškerých technických kontrolách, které máme. A samozřejmě ty licence, ty musí být porovnatelné mezi jednotlivými, ty licence jednotlivých řidičů. A co se týče nebezpečného nákladu, to je samozřejmě o co je nejvíce, protože nebezpečné náklady nejvíce ohrožují situaci na silnicích a proto musí podléhat přísné kontrole. Takže si myslím, že je důležité a nutné, že máme takovýto seznam. Podívejte se na něj. Překročení běžné denní doby řízení nad 10 hodin, pokud tedy je to dovoleno, tak to těch 10 hodin tak to není tak dramatické, ale pokud o 15% překročíte dobu řízení, tak je to skutečně závažné porušení, které bude stíháno. Takže vždy je ovšem ten odpovědný řidič. Vždy je tedy řidič nese odpovědnost. Tak to je to naformulováno. Ale já si myslím, že by bylo vhodné postihnout také toho speditéra, tu speditérskou firmu, ale samozřejmě v první řadě tedy za to odpovídá řidič, je zadržen a musí, dostane tedy tu sankci. Co se týče kabotáže, pokud bychom, eh, pokud se na to podíváme rozumně, tak eh, si myslím, že vnitřní trh v Evropě je velmi nutný, takže třeba abychom se dohodli na společných pravidlech, protože když jedou auta prázdná, no tak jsou to obrovské náklady. Děláme klimatickou konferenci v Paříži, ale pak tady zakazujeme našim nákladním automobilům, aby provozovali kapit, kabotáž, musí jet zpátky z prázdna a potom si um, nastaví tachometr a dobu řízení odpočinku na nulu a vrátí se zpět dalším nákladem. To je přeci nesmysl. Pokud chceme skutečně spravedlivou hospodářskou soutěž, více konkurence, otevření trh, tak musíme mít sabotáž. Jsme Evropa, jsme jednotný hospodářský prostor, máme stejné HDP jakožto, jako američané a jižní jo, východní Asie a pokud se nám podaří tady mít ten jednotný trh, dosáhneme mnohého. A když hovořím s kolegy z Nizozemska a dalšími, tak oni na říkají, chceme jednoduchá pravidla, ale všem se musí měřit stejným metrem. Předseda, děkuji. Ano, pak samozřejmě tam můžeme mít eh, do toho zahrnout i ty extra dlouhá vozidla. Jistě. Děkuji a nyní paní Lukaševská. Przewodniczący, myslím, že všichni tady na té sali zgadzáme se, že. Děkuji, já jsem se také zařadil na seznam eh, řečníků a tím toho uzavírám. Zrovna k tomu poslednímu bodu, o tom jsem intenzivně hovořil s polským ministrem dopravy. On mi říkal, že to není problém, pokud budeme mít svobodnou soutěž. A pokud tedy v Německu uh, budou mít polští řidiči nákladních automobilů dobrou příležitost, šanci, ale budou placeni za polských podmínek a ne za jiných. A já jsem říkala, dobrá, předpokládejme, že to takto bude fungovat a za tři roky nebudete mít v Polsku žádné řidiče nákladních vozů, protože v Rumunsku jsou platy nižší a veškerý rumunští řidiči obsadí polský trh. To by se vám líbilo? Co uděláte v tomto případě? Pokládáte to za správné? No a já o tom pochybuji. A to je třeba vždy zohlednit při našich úvahách. Ano, chceme vytvořit přeshraniční možnosti, ale sociální dumping v konečném důsledku dopadne na každého. Není to nějaký problém mezi západem a východem. Může to dopadnout na každého a proto máme u kabota ukáže jistá pravidla, které je třeba dodržovat a pravidla a zákon, který se nekontroluje, můžeme zapomenout. Proto kontroly potřebujeme. Druhá věc. Kdo je odpovědný řidič nebo podnik? My jsme navštívili přeskumovávací testovací stanici policie a oni nám řekli, že neustále jim někdo volá, například včera, volal řidič, prosím, prosím, zkontrolujte mne. Já již 17 hodin musím řídit, můj šéf mi zakazuje si udělat přestávku, protože prostě musím dojet tam a tam a tam vyložit zloží. To je naprosto nebezpečné. A samozřejmě nakonec je za to odpovídá řidič, ale co má dělat, když ví, že když si bude stěžovat, tak ho zítra vyhodí. A proto musí i podnik nést jistou odpovědnost. Možná ne v každém případě, ale pokud u jistého podniku si všimneme, že 10 či 15 sankcí dostali právě řidiči z tohoto podniku, tak já jsem proto, aby takovýto podnik již neměl žádnou šanci. Nemůžeme odměňovat ilegalitu, musíme ji trestat. A třetí věc, to je ten silniční balíček. Když o půl roku o něm diskutujeme, víme, že paní komisařka Bulc je velmi pro. Snaží se ze všech sil o to, aby to přišlo, aby přišel, je téměř hotov, ale máme nyní na komisi novou hierarchii. Komisaři mají relativně málo pravomocí, pak jsou místo předsedové, kteří mají trochu více pravomocí a na špičce je pan Juncker a pan Timmermans a ti určují vše. A někdy je prostě, jsou lepší právní předpisy, žádné právní předpisy. A ve všech diskuzích již tři čtvrtě roku já poukazuji na to, že potřebujeme road package a Vždy to říkám, když se vyjádřuje pan Timmermans či pan Juncker, a oni mi říkají, ano, to je dobrá cesta. Takže ono je to už půl roku na dobré cestě a proto ta důvěra komisi, my skutečně jim vkládáme do rukou obrovský kus důvěry a ne vždy je to na zá- v souladu s našimi zkušenostmi, ale rozhodně něco se pohlo. Již máte, již pohlo se něco, schválil to pan Ševčovič, pan Timmermans nebo pan Juncker, schválili vám, že přijde ten balíček. Proč musíme čekat do konce příštího roku, pokud je vše již hotovo? A pokud tomu tak skutečně je a pořád nás od, odkazují na konec roku, tak po zkušenosti, kterou mám z 11 let, musím říci, že když někdo řekne konec roku, tak budu rád, když to bude až přes příští rok, když to vůbec přes příští rok bude. Takže buď si rozhodneme, že souhlasíme s tím, že to bude předloženo, nebo ne, to si musí každý rozhodnout sám. Zda důvěřuje komisi, respektive její hierarchické, hierarchické struktuře, natolik, že je ochoten čekat další dva či tři roky. A nyní e, může komise zodpovědět veškeré otázky, které bylo hodně a já jsem velmi napjat, jak nám odpoví. Thank you. Uh, Děkuji, pane předsedo. Za prvé, eh, k tomu chci říct, že můj dojem je, že dnešní signál je jasný, ten seznam porušení předpisů, to myslím, že je dobrý krok, ale je to pouze první krok. Musíme pokračovat tak, abychom zajistili, že veškerá pravidla budou dodržována a ne pouze prádla, která mají přímý dopad na bezpečnost silničního provozu. Máme zde další e, e, důležitá pravidla jako hospodářská soutěž a adekvátní pracovní podmínky řidičů a dalších. Do budoucna bychom se měli zaměřit na to, že zajistíme dodržování všech pravidel, a to především pravidel o kabotáži, zde bych také chtěl zmínit pravidla týkající se kritérií provozoven a boj proti to, čemu říkáme fiktivní firmy, které mají pouze někde adresu. Zde komise tedy již ohlásila iniciativu v tomto smyslu. I můj komisař to oznámil, i když zatím není nic konkrétního, ale mohu vás ujistit, že moji spolupracovníci velice intenzivně pracují na přípravě této iniciativy a první krok je hodnocení ex post, to znamená vyhodnotíme stávající legislativu, tak abychom zjistili, která pravidla jsou vhodná, která jsou jasná a zdali jsou jasná a pokud ano, tak potom je třeba zajistit jejich vymahatelnost. Mohu vás také ujistit, že na, nařízení z roku 2001, přístup k profesi a 1072, nařízení 1072, eh, přístup na trh, takže eh, to také bude součástí tohoto vyhodnocení pravidel ex post. Jak jsem řekl, to hodnocení již probíhá, takže na základě zdravého vyhodnocení budeme schopni pravovat hodnocení dopadu. Ještě zde dvě konkrétní otázky, které se týkají seznamu, tedy ten, který zmínil pan Rike, ten se týká, mm, řekl bych, možných rozporů, diskrepancí mezi mírou závažnosti některých těch přestupů, padělané doklady třeba a Eh, porušení eh, z toho titulu, že někdo odmítne předložit doklady. Já aspoň, když se podívám na skupinu 2, kategorii 2 porušení, tak eh, padělané doklady a odmítnutí předložit doklady v podstatě jsou na stejné úrovni porušení, závažnosti porušení. Samozřejmě nelze považovat odmítnutí za závažnější Eh, eh, protože zde to by vedlo k, ke změně přílohy. 4 eh, nařízení 1072 prostřednictvím prováděcího aktu by to muselo být. Také bych chtěl zareagovat na otázku pana Fandálena. Ten se opět ptal na ty padělané doklady. Podle mého názoru padělaný doklad skutečně je eh, součástí seznamu těch přestupků nebo porušení předpisů. Především je tam, figuruje tam nedodržení nařízení EU, Mm, o eh, řidičských průkazech, eh, o mm, atestaci, licencích eh, a mm, komunitární řidičské průkazy. To je třeba ve skupině 2 porušení číslo 9 nebo v okolí skupině 8 porušení číslo 1, potom porušení, které se týká padělaných dokladů, také figuruje ve skupině 10 a 11. Závěrem také možná bych měl sdělit, že tento Návrh je velice technický, složitý a důvod, proč jsme eh, ho eh, připravovali mm, tak dlouho, takže možná by bylo dobré i, abychom vám předložili náš non-paper, kde se snažíme vysvětlit, okomentovat eh, mm, tyto, tyto různé přestupky a některé nové, které jsme dali na tento seznam nově. Děkuji. Já bych ještě jednou poukázal na to, že námitky proti můžete vyjádřit do 14. ledna 2016 a musíte je poslat k nám do sekretariátu a na plénu se o tom bude hlasovat 28. února nejpozději. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, což je exekutiv, výkonný ředitel MC pan Müller a jeho přednáška. A možná ještě připomenu, že jsme navštívili EMSu v Lisabonu, byl tam pan Jakilenen a Robert Zíle, kteří tam byli, navštívili EMSu. A e, existuje také zpráva o této cestě,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 Kdo nechce poslouchat, prosím, opustě náš sál. Also zunächst mal begrüße ich sehr. Nejdříve zde srdečně vídá, vítám pana výkonného ředitele MC, pana Miliho. Jak jsem ji řekl, měli jsme delegaci do Lisabonu, kde jsme navštívili MSU. Byl tam Robert Cíle, Melia Kilenen. Znáte je, sedí tam Znáte je, byli eh, u vás na návštěvě, ale my chceme informovat všechny. A o této návštěvě existuje zpráva, kterou jsme poskytli členům našeho výboru prostřednictvím e-mailu, takže jistou informaci již máme a nyní jsme velice zvědaví na vaši přednášku. Děkuji mnohokrát, že jste se dostavil k nám na výbor a tímto máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové členové Evropského parlamentu. Děkuji za pozvání. Opět tedy k vám, abych řekl pár slov o probíhající činnosti agentury EMSA a jaké jsou výzvy do budoucna. Chtěl bych eh, opětovně poděkovat vašemu výboru, který velice podporuje a pomáhá uh, Eh, eh, agentuře EMSA od jejího založení od roku 2002. Na rozdíl od minulého roku, tentokrát chci zdůraznit hlavní priority a výzvy agentury EMSA v příštích letech. Pokud jde o výzvy, tak hlavní výzva a vzhledem k horizontálním charakteru agentury bude e, zajistit plnění klíčových úkolů se zdroji, které máme. Agentura se stala uznávanou platformou pro poskytování služeb, schromažďování know-how a poskytování odborné pomoci členským státům, různým eh, službám komise, agenturám, OSN dokonce, tedy všichni ti to mohou profitovat. Jak vidíte, tady na tomto grafu agentura v roce 2013 eh, začala eh, dělat škrty v zaměstnancích, aby splnila pětiprocentní cíl, eh, které, který si stanovily evropské instituce a dokonce jsme i šli za tento limit. Nicméně, vzhledem k množství úkolů a kompetencí, tak teď jsme se dostali do bodu, kdy kdybychom dále redukovali lidské zdroje, tak to by znamenalo, že bychom eh, eh, museli přehodnocovat priority, které musíme respektovat podle nařízení. Chci vám poděkovat, že jste se zúčastnili naší, eh, našeho prvního strategického průzkumu a i v roce 2016 správní rada požádala, že provedeme externí hodnocení, eh, tak jak je to zakotveno v zakladajícím nařízení. A vy eh, a vaše připomínky budou velice důležité pro toto hodnocení agentury. V agentuře EMSA bezpečnost lodí, to je samozřejmě klíčová aktivita, které se věnujeme. Práce v této oblasti, a to především bezpečnost cestujících, to je činnost, kterou chceme zintenzivnit. V roce 2016 výsledky eh, studie o eh, otázkách eh, bezpečnosti eh, lodí, jejich stability, takže to předložíme Mezinárodní námořní organizaci jako podklad. I mm, jsme studovali bezpečnost, požární bezpečnost a mm, také tady jsme k tomu použili další subjekty, které to zajímá. I nadále budeme podporovat eh, druhou eh, fázi, eh, která se týká legislativy o bezpečnosti lodí. To znamená, budeme provádět celou řadu různých následných praktických aktivit. Když dojde k havárii, bohužel se to stává a podle statistik pod agentury EMSA, tak je to v našich vodách docela často. V minulém roce více než tři tisíce incidentů a nehod a výsledkem bylo 99 vážných nehod a 36 eh, mrtvých a 21 ztracených lodí. Musíme umět se ponaučit z těchto chyb a zabránit, aby se toto opakovalo do budoucna. Schromažďování dat, kompilace dat zvyšetřování katastrof na mořních, to je důležitý nástroj. Nedávno jsme zveřejnili mm, výroční přehled těchto eh, nehod a incidentů, to vychází z naší databáze, mm, kterou vedeme a kdy získáváme informace do této databáze o členských států. To je velice zajímavý zdroj informací pro veřejnost. Je to k dispozici na naší webovské stránce. V roce 2016 agentura nadále bude poskytovat pomoc jak členským státům, tak i Evropské komisi při implementaci eh, mezinárodní a eh, evropské legislativy v oblasti prevence znečišťování moří loděmi, včetně podpory toho, aby se i Eh, vylepšila směrnice, která se týká lodí. Budeme podporovat průmysl, které, pokud jde o emise síry a vývoj alternativních palivev. Také budeme pomáhat komisi při implementaci nařízení o monitoringu, repair reportingu, proběřování emisí CO2 z námořní dopravy a také i pom- budeme pomáhat komisi při implementaci nařízení o recyklaci lodí plavidel. EMSA původně eh, vypracoval svůj vlastní systém, který se nazývá TETIS, eh, který používáme pro veškeré kontrolní režimy, je k dispozici jak členským státům, eh, tak i členům našim. A v roce 2016 bude dále mm, vyvíjen, tak aby tento systém mohl i vyměňovat a zaznamenávat a vyměňovat informace o jednotlivých kontrolách eh, souladu či inspekcích mm, podle, prováděných podle evropského práva. Eh, eh, Prvním právní akt to byla směrnice o síře a na základě toho jsme vypracovali systém, který byl vypracován v období tří měsíců a v blízké budoucnosti Eh, chceme toto používat jako jednot, jako jediný unijní systém, který se bude používat pro eh, inspekce, kontroly a vymáhání. Eh, I potom máme zde i nařízení MRB a nařízení o recyklaci plavidel, což jsou další právní akty, kterými, které dá, se kterými náš systém bude pracovat. V příštím roce také budeme i pomáhat našim sousedům, eh, aby eh, mohli eh, tedy své normy a legislativu přiblížit našim v EU. Máme zde projekt, který se týká Středozemního moře, Jaderského moře, Kaspického moře, Černého moře, tomu se budeme věnovat především. EMSA hm, se věnuje výcviku jejich pracovníků i se připravujeme na to, že budou používat naše služby jako naše sítě a nebo jako naše pravidla pro dekontaminaci eh, eh, ropných skvrn. V roce 2016 také budeme podporovat proces zlepšení vnitřního trhu a účinnosti námořní dopravy. Budeme pomáhat členským státům a komisi při implementaci uh, Eh, směrnice o eh, formalitách a, ten, eh, a tu koncepci single window, tu také budeme podporovat, to je naše priorita v roce 2016 na základě konzultací s celními orgány zahajíme pilotní projekt o zjednodušování formalit karga a tedy nákladních lodí. Chceme ukázat, jak tyto formality, tyto doklady eh, mohou tedy jít přes takzvaný single window a můžeme na to používat ten e-manifest eh, samozřejmě i si děláme, eh, máme různé technologické možnosti, abychom vylepšili i obrázek o stavu našich moří. To je nutnost teď, protože se situace hodně mění a my musíme být schopni, aby klíčoví aktéři dostávali nejpřesnější obrázek o e, moři a oceánech, mořích oceánech. Potom e, v oblasti, e, potom dále je to e, otázka sledování lodí, to je podpora Frontexu, protože my zde máme operativní spolupráci, které se věnujeme na externích hranicích členských států a EU. Tato služba funguje od roku 2013 a i bude obnovena v květnu 2016. Poskytujeme služby na základě kombinaci systému lokalizace eh, eh, lodí, plavidel a eh, vkládáme to do systému Frontexu nové technologie jsou důležité nejenom pro eh, získávání a sdílení rychlých informací, ale to eh, i přináší další přidanou hodnotu. Právě proto naše agentura se zapojila do pilotního projektu a testujeme možnost integrovat, používat tedy eh, drony a používat to eh, v našem integrovaném mm, systému, tak abychom mohli zaplnit ten vákum, které zde ještě máme, to znamená lépe identifikovat malá plavidla, která eh, se pohybují po moři. Cílem je stimulovat takové ty mise, které budou sledovat několik eh, úkolů, kdy budeme moci zároveň provádět několik monitorovacích aktivit, jako monitoring emise, záchranné akce, detekce eh, ropných skvrn, znečištění a tak dále a tak dále. Další důležitý projekt agentury EMSA na příští rok to, a v příštích letech to, bude, to budou služby Copernicus. To jsou ty bezpečnostní aplikace a další vývoj e, služeb e, sledování průzkumu. A e, vlastně ten projekt byl podepsán zrovna dnes, nebo teď v této době, a rok 2016 začne tato dohoda být implementována. Agentura dostane 40 milionů v období pěti let a eh, teď eh, zatím připravujeme, děláme design, jak ty služby by měly vypadat a tady jde o to zlepšit ty služby, integrované služby průzkumu eh, a vyhledávání. Agentura nadále také věnuje nebo hraje důležitou roli při reakcích na znečištění moří, na ty ropné skvrny. My my kolem našich pobřeží máme tedy plavidla, která jsou velkým zdrojem znečištění a v létě 2016 tedy i rozšíříme to, tu oblast, kterou hlídáme, střežíme i na Kanárské ostrovy a Madeiru. A toto provozujeme v, soula, v součinnosti se soukromým sektorem. My na my tedy poskytujeme technologie a zařízení na paluby lodí a ty lodě provozují eh, eh, soukromí rejdaři, rejdaři kteří provádí svoji obchodní činnost eh, na moři v těch dotčených lokalitách, ale podepsali ty takzvané kontrakty typu stand-by, záložní kontrakty s, s EMSO, to znamená, Eh, v případě velkého znečištění musí zastavit tu svoji komerční aktivitu na moři a eh, hned reagovat na znečištění moře a zapojit se do těchto eh, akcí. Dále my i máme portfolio, celé, portfolio služeb, kde se snažíme poskytovat nejlepší, nejmodernější mechanismy, samozřejmě podle daného regionu, podle daných členských států. A mm, takže to jsou eh, naše lodě, které mají nové služby, nové vybavení, abychom mohli co nejrychleji reagovat eh, na znečištění, abychom i eh, tady na tomto obrázku vidíte eh, loď, kterou jsme si najali, kde máme eh, všechny, eh, všechno to tedy nařízení, včetně i možnosti postřiku těmi dekontaminacími látkami. Eh, výzvy roku 2016. Já doufám, mm, že díky nim jste si udělali obrázek o tom, čemu se naše agentura bude věnovat v příštích 12 měsících. Těším se na vaše otázky a eh, mm, pořád platí eh, naše pozvání, abyste navštívili naši agenturu EMSA v Lisabonu, tak jak někteří z vašich členů už učinili v září. Thank you very much as well. Děkuji mnohokrát. A po této krásné fotografii nebudeme postupovat podle frakcí, ale podle těch, co byli na fotografii, takže nejdříve Robert Ziller, potom Mirja Kilenen a poté ostatní. Roberte, prosím. Danke sehr. Jetzt Luis de Grandes Pascal. Děkuji jako další Luis de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji mnohokrát panu Milimu za jeho dnešní přednášku. Myslím si, že jistě máte důvod k tomu být spokojen. A Vidíte, jak rádi my vás zde jsme dnes ráno přivítali a že jsme spokojeni s vaší agenturou, s vašimi úkoly a s tím, jakým způsobem pracujete. Náš výbor pro dopravu od samého počátku pokládal vaši agenturu za velice důležitou. Je důležitá proto, protože odvádí dobrou práci. Já jsem byl zpravodajem pro EMSu to se týkalo řady témat, ale bohužel jsem se nemohl zúčastnit té návštěvy v Lisabonu v září. A také zahájení vaší činnosti. Ovšem během let, kdy EMSA existuje, tak získávala stále nové a nové úkoly a odpovídající navýšení finančních prostředků. Ale nyní jsem se dozvěděl, že potřebujete jisté dodatečné prostředky a dodatečnou výbavu pro to, abyste mohli dobře provádět svou práci. Naslouchal jsem dnes vašim slovům a chci se zeptat, jak to vypadá s vyvážeností mezi novými pracovníky, které potřebujete a novými úkoly, které před vámi stojí. A nyní k tématu znečišťování moře a boji, boje proti tomuto fenoménu. Slyšel jsem, že máte speciální lodě, které provádějí hlídky například eh, u pobřeží eh, Kanárských ostrovů. A pak, že existují jakési lodě v režimu stand-by, které odstraňují ropné skvrny v případě katastrofy. To jsou velice důležité úkoly. Jsem velmi rád, že máte tyto lodě v režimu stand-by, v tom pohotovostním režimu pro boj proti znečištění, ale dovedu si představit, že potřebujete více vlastních prostředků pro to, abyste mohli provozovat takovouto flotilu. Ještě jedna otázka. Co si myslíte eh, o dronech, o těch nových technologiích, tedy drony, satelity a tak dále, a o jejich možnému využití pro to, aby se mohly lépe odkrývat eh, ropné skvrny na moři? tak aby bylo možné v nejhorším případě eh, takovéto věci řešit, ale v optimálním případě vlastně dokázat, jak si zasáhnout dostatečně brzo, aby k problému vůbec nedošlo. A další téma. Uprchlíci, kteří z důvodu hladu či dalších důvodů prchají a mnoho z nich prchá právě přes středozemní moře, jsou eh, eh, plaví se na malých člunech. Má země je tím postižena celá řada dalších zemí, Itálie, Řecko. Tady si myslím, že potřebujete jistě více pomoci pro to, abyste mohli včas detekovat takovéto lodě a čluny. Řekněte nám, prosím, jak to vypadá v této oblasti. Máte tam dostatečné prostředky pro zvládání takovéto výzvy? Protože úkoly před vámi jsou skutečně veliké já vám přeji i nadále mnoho štěstí a pokračujte v této, podle mého názoru, velice úspěšné plavbě. Děkuji. Předseda, děkuji a nyní Lucy Anderson. Děkuji nyní Matis van Mildenberg. Uh, Dnes je Keith Taylor. Děkuji mnohokrát, Keith Taylor. I found the button. Děkuji, Claudia Montero. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Chtěla bych pozdravit pana ředitele a říci, že jeho uh, Přednáška byla skutečně velice zajímavé, velmi zajímavé jste nám předložil eh, vaši agendu a to, kde všude působíte, ve kterých oblastech. Je velice pěkné, že jste hovořil o digitalizaci v námořních eh, dopravě, také o užívání nové technologie. To je skutečně velice zásadní věc. Jsem velice rád, že jsem, ráda, že jsem se takto dozvěděla. Chtěla bych eh, položit několik otázek. Chci říct, že bohužel jsem se nemohla zúčastnit té návštěvy v Lisabonu. Ehm, protože jsme se uzačnili jiné akce, která se týkala cestovního ruchu, což je také důležitá oblast ekonomiky, ale chci říct, že pokud to bude možné, ráda bych navštívila vaše sídlo v Lisabonu. A nyní tady ty otázky, které bych ráda položila. Vy jste tady hovořil o vzdělávání a o školení námořníků. Tady bych ráda věděla, zda máte nějaké speciální akce pro zlepšení informací vzdělávání náměřníků, protože musím říct si, že mnoho nehodů, mnoho, ke kterým dochází, jsou eh, eh, jsou to nehody v oblasti eh, takových těch plaveb turistických, okružních, takže se ptám, plánujete něco v této oblasti a existují v rámci vašich kompetencí? Máte nějakou možnost eh, podněcovat eh, tento typ eh, profesí a jak si, a tak, aby se nalákali Evropany, aby vykonávali takovéto profese. A nyní krize z uprchlíky. Ráda bych to ještě trochu prohloubila, kolegové o tom už hovořili. Chci hovořit o té synergii, o té spolupráci, kterou máte s Frontexem a chci se zeptat, zda chcete i nadále svou činnost koordinovat s touto agenturou. A dále jedna kolegyně tady hovořila o vaší zeměpisné oblasti, ve které tedy provázujete svou činnost, vaše akční oblast. Já se ptám, jak to tedy konkrétně vypadá, jak velká je oblast, v rámci které jste schopni zasahovat. Mám například Madeiru a Kanárské ostrovy, jak to tedy konkrétně vypadá, jak operujete s členskými státy v této oblasti a jak tedy pokrýváte například právě Madejrské souostroví. Děkuji. A nyní Peter von Dalen. Dank u voorzitter. Děkuji, pane předsedo. I tato oblast, vaše oblast, je oblastí, kde Junckerův tým poněkud není dostatečně aktivní. Mám tím na mysli agentury. Asi polovina agentur je tímto takto postižena, touto jistou nečinností Junckerova týmu. A Mnoho z těchto agentur jsou agentury, které jsou postradatelné, což ovšem neplatí pro EMSu. Já jsem před třema lety navštívil vaši agenturu s dvěma dalšími kolegy v Lisabonu a tehdy jsme si mohli udělat skutečný obrázek o tom, jak velkou přidanou hodnotu vytváří EMSA, což také vyplynulo jasně dnes z prezentace. EMSA je agenturou, která skutečně prokázala svůj užitek. A nyní konkrétní otázka. Na začátku jste hovořil o nehodech a o incidentech a o analýzách nehod a incidentů. Hovořil jste o 99 závažných nehodách, což je skutečně velké číslo. Tyto analýzy probíhají delší dobu, nebyly zavedeny teprve včera. Takže je tady možnost se poučit z nehod i v námořní oblasti a proto vás prosím, mohl byste nám dělat nějaký konkrétní případ, Jaký učite, konkrétní užitek měla taková ta analýza v poslední době? Když provádíte tyto analýzy, máte pocit, že tímto způsobem jste skutečně schopni zabránit dalším nehodám? Říkal jste, že to je část práce vaší agentury a že tedy analyzujete nehody a pak zjišťujete, že některé nehody se ve svém počtu snižují. Proč se ptám? Protože mám pocit, že je tomu naopak, že určitý typ nehod v námořní dopravě přibývá. Například problémy s kotvením v přístavech, s přijížděním do přístavů, s, odjížděním z přístavů. Kotvící lana se někdy trhají, což vede k eh, má velké dopady na námořníky, může to postihnout zdravotně a dokonce může docházet i k úmrtí. Já se ptám, jak analyzujete takovéto případy, zejména ta uh, kotvící lana a řetězy. Tam je to skutečně velice nebezpečná oblast. Děkuji Werner Kuhn, děkuji pane předsedo, já také velice děkuji jako německý poslanec kde máme dvě, já odpovídám za dvě velké oblasti, za Severní moře a Balcké moře. Pro nás je EMSA velice důležitá a samozřejmě bezpečnost je pro nás naprosto na prvním místě. A samozřejmě také prevence, co se týká ekologie, právě pokud eh, v rámci celá no- normální námořní přepravy dochází k tomu, že znečištěná voda je vypumpovávána ven do moří, čímž se moře znečišťují, to je základní téma. A nyní ty nové technologie, že je používáte, to je vynikající. My jsme dříve pracovali s Barnier 97 a s přístroji, které jsou schopné zjistit, kde je znečištění ropou, ale to už je mnoho let zpátky. A dále taková ty komanda, které s tím vlečným výkonem, který mají, my to zvyšujeme v Německu, e, nizozemci mají něco podobného obdobný typ. E, tyto havarijní komanda a jejich koordinace a s odpovídajícím technickým výkonem. Máte to vy v ruce? Pokud skutečně dojde k nehodě na moři, která bude větší objemu, tedy závažnější, kde skutečně dochází k případu, kde se lodě nevlečou do přístavu, ale ne, naopak na volné moře, protože přístav nechce přejmout a mnoho eh, ropy tímto způsobem vyteče navíc, než by jinak vyteklo. Řešíte to nějak pomocí těch vašich havarijních komand? My se těmto případům chceme vyhnout, ale musíme být na ně připraveni. Uh, Samozřejmě, zaměřujete se na prevenci, to je vynikající, ale já se ptám, v rámci prevence tady máte ty drony, to je jedna strana, tento to snahu, ale další možnosti skýtá nový navigační systém Galileo. Když se podívám na mapu Balckého moře a na ruské tankery, které jsou tam velice aktivní, jejich počet stále přibývá. Eh, to jsou takové ty velké úžiny, Gibraltar a Bosporus. Eh, a tady skutečně je, panuje velké nebezpečí a tam je třeba se zaměřit na prevenci. Děkuji vám za vaše úsilí. Předseda, děkuji. Já jsem se jako poslední zařadil na seznám řečníků. Mám dvě krátké otázky. Za prvé, víme, že eh, těžké oleje jsou velice škodlivé pro životní prostředí. Je to takový zvláštní produkt surové výroby ropy a mělo by to být vlastně odstraněno jako vysoce nebezpečná látka. Ono se to ale naopak vyfukuje do vzduší a můžeme, pouze čekáme, kdy to vlastně dojde k nám. Já se teď ptám, kdy bude, kdy budou ty těžkové oleje zakázány. Alternativa je diesel, která také není příliš dobrá, ale je to mnohem lepší než těžké oleje takže by to byl enormní pokrok. Má to jistě poněkud dočinění se penězi, ale lidské zdraví a životní prostředí by z toho mělo obrovský užitek. Můžete nám k tomu něco konkrétně říci? A druhá věc. Došlo k dohodám, které jste zmínil. Flamíny je na prvním místě, Atlantik. A to, o Flamíny jsme tedy velice podrobně diskutovali, zejména proto, že ten nejbližší přístav nebyl ochoten té lodi pomoci a ta loď musela odvlečena tam, odkud vyplula. Ale my jsme přeci jeden evropský prostor a vzájemná pomoc by měla být naší absolutní prioritou, aby pomoc byla poskytnuta neprodleně. Vyvodili jste z toho nějaké důsledky. Já jsem učitelem, jako plus povolání a e, já jsem vždycky říkal, z chyb se poučujeme. Tak se ptám, poučili jste se nějakým způsobem z nehody lodě Flaminia? Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and... Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zde zástupcům, kteří, jak to vypadá, mají hodně otázek, ale můj čas je omezený, tak já je se skupím. A uvidíme, jak zvládnu ten dlouhý seznam. Určitě na všechny otázky případně mohu otázek od, odpovědět i e-mailem, pokud tedy někomu bude chybět odpověď. Za prvé, pár slov k lidským zdrojům. Když sdělení komise Mm, komise vydala tedy v roce 2013, tak jsme se snažili jít tou redukcí, protože jsme věděli, čím dříve začneme, tím lépe eh, splníme ten cíl pětiprocentního snížení personálu agentury. No, teď už máme dost velké know-how a i můžeme najímat experty ad hoc. Máme tedy eh, naše vlastní zaměstnance také a chceme samozřejmě vždycky poskytovat eh, kvalitní služby eh, a chceme zachovat tuto vysokou úroveň našich služeb. My jsme se snažili tedy eh, interně mm, reorganizovat naše zaměstnance tak, abychom lépe reagovali na požadavky našich zákazníků. Ale teď všechny agentury si eh, stěžovaly na eh, ten pětiprocentní škrt, eh, který byl ještě dále jaksi před, předepsán do roku 2018. O tom se diskutovalo v Dublinu a mm, byl jsem informován, že ten další škrt možná bude odložen, ale mm, dejme tomu na rok 2020, zatím to však nebylo mm, potvrzeno, takže se musíme připravit na další škrt, 5% škrt eh, o 2000, do roku 2018, to znamená 7 pracovních míst v agentuře, což pro nás bude dost velká výzva. Jak jsem řekl, my jsme eh, reorganizací vyřešili maximum, ale teď jsme dostali i nové úkoly a pořád dostáváme nové a nové požadavky od komise, nejenom DG Move, ale dalších DG, a kterým poskytujeme podporu, třeba DG Envy především, kontroly emisí, e, ty recyklace plavidel a tak dále, což je dost náročné pro agenturu. Chybí nám zaměstnanci, eh, třeba při implementaci eh, těch národních eh, single window. Zatím nemáme vlastní experty na drony. My jsme předložili návrh komisi a uvidíme, jaký bude výsledek. Zdáli tedy dostaneme nějaké finanční zdroje na nasazování dronů a potom budeme potřebovat experty odborníky na to. Dále vyšetřování nehod, katastrof, takže zde my máme již naší eh, databázi, kterou jsme začali dávat dohromady, to je stejné jako v letectví, ale na tom pracují pouze dva lidé. A pokud bychom chtěli dělat hlubší analýzy příčin nehod, tak to je málo. To se nám nepodaří pro mě je daleko důležitější, abychom mohli analyzovat Eh, nehody a eh, reagovat předem, tedy hm, abychom tedy eh, mohli dělat prevenci a ne pouze reagovat ex post. To jsou tedy hlavní výzvy, které se týkají omezeného personálu. Dále, pokud je o ekologii. Jak jsem řekl, hodně spolupracujeme s DG životní prostředí, které kvituje s potěšením naše služby. Jak jsem řekl v prezentaci, jde například o eh, monitoring eh, emisí síry a má, pracujeme teď na nástroji do roku 2016, tak abychom mohli i eh, Eh, v systému eh, obsah, dávat zprávy z inspekcí. Nyní asi probíhá v členských státech takových 6 tisíc kontrol ročně, které potom jsou zaznamenávány v systému a musím říci, že <clears throat> tato směrnice o síře není tak porušována. Méně ne, je to méně než 2% přestupků. A většina je administrativní povahy, takže v podstatě to není e, porušování, která by se týkala paliv, ale spíše jde o nedržování administrativních procedur. E, a my se pořád snažíme toto zlepšovat, to znamená, e, školíme ty příslušné pracovníky, mm, tak aby mm, lépe mohli to kontrolovat a splňovat i ty správní požadavky. Eh, pravidelně si i vyměňujeme informace. Eh, uprchlíci. Samozřejmě to teď je eh, téma číslo jedna. Více než 800 tisíc tento rok připrulo po mořích, jestli víte. A my jsme spolupracovali s Frontexem, nebo spolupracujeme již od roku 2013 a poskytujeme jim informace z našeho monitoringu evropských vod. Teď jsme předložili návrh, jak posílit eh, monitoring třeba prostřednictvím dronů, tak abychom mohli tedy skombinovat informace ze satelitu, pozemní informace. My schromažďujeme satelitní informace, ale pořád tam jsou určité černé díry na našich mořích, to znamená lokality, které nejsou pokryty těm, tímto satelitním snímkováním. Potom i máme i terestriální, pozemní tedy mm, těch, eh, transpondéry, mm, mm, ale když použijeme drony, tak budeme schopni doplnit eh, eh, tento monitoring a poté poskytovat informace Frontexu i členským státům. Já jsem řekl, že nyní máme asi 19 plavidel my jsme teď zrovna vypsali tender a skončili tender, eh, který se týká Kanárských ostrovů a Madeiry, takže budeme mít i lodě tam v této oblasti. Začnou fungovat od roku 2016. S finančními zdroji, které máme, tak my jsme dostali obálku 160 eh, milionů na období sedmi let na tuto činnost a s tímto nejsme schopni najmout další plavidla. To jsme na hranici možného, protože také i musíme věnovat pozornost e, těm různým tedy e, platformám, těževním platformám plynu a ropy pro případy eh, havárií, kterým doufejme nedojde v Evropě. Máme asi tisíc těchto platform v Evropě, pouze v Evropě, v našich evropských vodách. A pokud by se něco stalo, tak to by byl velký problém. Nyní mám, mám eh, na Kypru a na Maltě eh, a máme tedy mm, Eh, zásobníky eh, těch disperzních látek asi 100 tun, to můžeme použít i při haváriích. V severních mořích již máme eh, tyto zásoby to eh, sám průmysl, to je průmysl tedy, eh, eh, toto vybudoval. Také i se snažíme najmout si i letadlo, které by se používalo pro případný postřik těmito disperzními látkami, ale to je dost obtížné. Máme pouze 6 milionů které můžeme vyčlenit na tuto činnost na celé období, takže chápete, že to je velice málo peněz pro případ havárie. Já vám dávám takový příklad. Nyní, možná si pamatujete, na Kanarských ostrovech, kdy došlo k požáru velkého traileru a tankeru a velký únik do hloubky 1,3 km a náklady byly na tu jedno plavidlo tedy 4 miliony a, a to, ten tanker zase tolik nepřevážel ropy, takže kdyby to byl větší tanker, tak by to bylo ještě horší. Třeba když e, třeba té havárie Makonda v Mexickém zálivu, takže to bychom těžko zvládli. Školení. Neškolíme námořníky sice, ale příslušné orgány, tedy jejich pracovníky i ze třetích zemí, a teď máme dva projekty mm, eh, v severní Africe, tam pokrýváme země od Maroka po Jordánsko a potom Černé moře, kde spolupracujeme s, eh, s mm, projektem Trasekatu, to teď končí v příštím roce. A již jsme vyjednávali, že budeme pokračovat eh, se školením příslušných orgánů těchto zemí a i poté chceme i, aby i tyto země, jejich orgány splňovaly evropské normy a e, včetně ochrany životního prostředí. A z tohoto důvodu e, má, e, máme, máme úzké vztahy tedy se zeměmi Středomoří a Černého moře. Snažíme zapojit je maximálně tak, aby byly na stejné úrovni jako my čas běží a když se podíváte na to, co eh, se dělá v oblasti uprchlíků, to je velká výzva pro evropské vody. Eh, nehoda Flamínie například a eh, neblahý výsledek tedy této katastrofy. A od té doby jsme začali úžej spolupracovat se všemi členskými státy a také i jsme začali vyjednávat se komisí a i my jsme eh, přehodnotili pokyny, jak tedy reagovat eh, v případě takových katastrof. A mm, mm, mm, to proběhlo té cvičení a bude probíhat další cvičení v roce 2016, ano, a uvidíme, zdáli bude potřeba ještě přehodnotit eh, směrnici. Takže reagovali jsme a v příštích letech upřesníme naše pokyny eh, pro členské státy, jak by měly reagovat. Někdo zde zmínil i otázku eh, monitorovacích možností. Veškerá plavidla a většina tedy i rybářských lodí které se pohybují v našich mořích, tak jsou pod naším monitoringem, to znamená, jsou na našich obrazovkách. V každém okamžiku vidíme, odkud kam plují, vidíme více méně ty náklady, které mají na lodích, zda, hm, zda tam ta plavidla nemají nějaké poruchy a podobně. Čím dál více a více také i získáváme informace globálního charakteru, protože máme satelitní monitoring, a satelit nám umožňuje eh, monitorovat i globálně flotily na všech mořích. To také se objevuje na našich monitorech. A třeba když spolupracujeme v rámci Otalantě v eh, oblasti eh, Afrického rohu, východní, Afrického rohu, tak tam boji proti piráctví, tak tam také jsme schopni to sledovat, ty hlavní lodě, které tam plují. Mm, I Gvinejský záliv jsme schopni monitorovat, ale zatím ty informace nikdo nepožaduje. Pane předsedo, také jste se ptal eh, na když na paliva. Když se podíváte na média, na odborné časopisy, tak rejdařství lodní průmysl směřuje více a více k čistým palivům, jako LNG, skapalněný plyn, čím dál více používají různé typy biopaliv, více, více a více používají metan, hm, takže eh, eh, námořní doprava si uvědomila, že nejenom bude muset plnit požadavky evropské, ale i světové, které eh, stanovuje IOM, a mm, do roku 2020 či 2025 nejpozději. Takže více a více, e, méně a méně se budou používat takzvaná těžká paliva a do roku 2025 doufám, že že těch, kteří budou používat tato škodlivá paliva, bude méně, než těch, kteří budou používat čistá paliva. Ano, já jsem tuto stejnou odpověď, ale už slyšel před deseti lety. Ale teď se to jeví jako větší pravda. Dobře, děkuji. That was on no micro, we know in 2020 there is a discussion about that. 2020, ano, to víme, by se o tom mělo opět jednat. Děkuji, pane Mili, děkuji, že jste přišel a odpověděl na naše otázky. Uh, would you please stop your talking or leaving the room? Prosím, kdo hodlá ještě dále diskutovat, tak nechť opustí náš sál. Ja, wir zu unserem Dostáváme se k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A tím je pracovní skupina pro cestovní ruch, což je součást našeho výboru, a budeme mít prezentaci generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu, pana Taleba Rifaje. Srdečně vám svítám zde na výboru, jsme velice potěšeni vaší návštěvou, ale dříve než začneme, rád bych ještě přivítal návštěvnickou skupinu pana Wayla, která se nyní účastní dnes schůze našeho výboru. Já vás zde Srdečně vítám, jsou to novináři z Maďarska. Und ich begrüße ganz herzlich jetzt den General. Srdečně zde vítám generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu, pana Rifaje. Pane Rifaji, vy jste u nás na výboru popr poprvé hostem zde na výboru. My jsme se sice již setkali, ale zde na výboru jste poprvé. My jsme vaši návštěvu plánovali již dlouhou dobu, takže já jsem velmi poněšen, že se to konečně povedlo. Rozprava s vámi se koná v rámci pracovní skupiny pro cestovní ruch, kterou náš výbor založil již v minulém volebním období. E, členové této pracovní skupiny jsou členové všech frakcí, které mají obzvláštní zájem o cestovní ruch. Založili jsme tuto pracovní skupinu proto, abychom parlamentně doprovázeli strategii Komise pro cestovní ruch, neboť my jsme výborem pro dopravu a cestovní ruch. Parlament již přinal několik usnesení k tématu cestovního ruchu. Poslední byl, byla zpráva Isabel de Monte, která se zabývala aktuálními výzvami turistického průmyslu v Evropě. V této zprávě se mimo jiné poukazuje na to, že veškeré akce EU musí mít za cíl, jak si zachovat a posílit význam tohoto sektoru v Evropě, trhu turistiky a cestovního ruchu. Jak dobře víte, Unie nemá pravomoci v této věci, je to spíše záležitostí členských států. Proto je o to důležitější, aby členské státy při podpoře cestovního ruchu táhly za jeden pro vás a nezohledňovali pouze svou vlastní zemi, což je někdy poněkud obtížné. Tady je důležité, abychom dokázali Evropu prodat eh, směrem ven, třetím zemím a mít nějaké celoevropské koncepce pro podporu cestovního ruchu. V minulém roce proběhla v trhu cestovního ruchu malá revoluce. Digitální vývoj se změnil a změnilo se také chování zákazníků. Rychle vznikají nová, nové podniky a vytlačují staré struktury, zejména malé a střední podniky mají pocit, že to pro ně znamená nové šance, ale zároveň rostoucí konkurenční tlak. Poptávka a rozmanitost nabízeného zboží je velice důležité pro cestovní ruch v Evropě a nejenom v Evropě, ale také na celém světě. To byl tedy krátký úvod z mé strany a nyní se velice těšíme na vaši přednášku. Prosím, máte slovo. Thank you so much, Mr. Kramer. It... Děkuji, pane Rifaj. Děkuji za vynikající projev a nyní nás čeká diskuze a první je Ištván Uhej, který je eh, eh, předseda pracovní skupiny po cestovní ruch, je to zároveň místo předseda výboru a on spolu s vámi toto všechno zorganizoval, takže prosím, děkuji a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit mateřštině use your headphone. Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt bizottság! Én... Pane předsedo, dámy a pánové, od eh, včerejšího rána jsem se spolu s generálním tajemníkem zabýval různými programy a nebylo to vůbec nudné. Naopak, je to vynikající mluvit s ním o cestovním ruchu, protože pro něj to není technická nudná záležitost biznesu. Ne, je to způsob, jak se dívat na svět, jak přemýšlet o světě. On chce eh, využít cestovní ruch, aby eh, se zlepšil život lidí. On hovořil o řadě programů a já chci poděkovat generálnímu tajemníkovi, že, poz, že přijal naše pozvání dnes, poněvadž již je to po druhé, kdy on má na starosti právě tuto organizaci cestovního ruchu, ale poprvé je zde v Evropském parlamentu. Já doufám, že to nebude naposledy, poněvadž dnes bych chtěl se mm, představit takovou iniciativu, kterou doufám, že podpoříte. Chtěl bych požádat Martina Šulce, předsedu Evropského parlamentu, aby uzavřel dohodu o spolupráci mezi našimi dvěmi organizacemi, poněvadž existují různé podobné dohody i s jinými organizacemi, ale žádná dohoda s vámi, mezi vámi a parlamentem. Cestovní ruch nemůže být pouze upravován legislativou. Eh, a když pan generální tajemník nám vysvětlil, čeho bychom ještě mohli dosáhnout právě prostřednictvím cestovního ruchu, tak já si myslím, že zde ve výboru, respektive v parlamentu, bychom měli se postavit této výzvě a pokračovat v boji za to, abychom posílili evropský cestovní ruch, aby i se stal důležitější součástí činnosti Evropského parlamentu. Mám pocit, že tady ve výboru někdy a i v parlamentu jako takovém eh, lidé mají eh, větší zájem na vytváření překážek cestovního ruchu a chtějí ho někam odsouvat na vedlejší kolej, nechtějí mu pomáhat. A takže je vynikající, že právě tady teď máme dnes pana generálního tajemníka, poněvadž mm, on zná nejlépe průmysl a průmysl chce i nás mít za partnery. Pokud chceme, aby Evropa zůstala hlavní turistickou destinací, tak musíme spolupracovat. Samozřejmě v našem výboru musíme mít jasno v tom, že cestovní ruch tvoří pracovní místa, přináší bohatství do Evropy a neměli bychom si nechat ujít tuto vedoucí pozici. Za posledního roka půl já jsem e, zažil spíše situace, kdy se cestovnímu ruchu kladly překážky. Proto bychom měli se zamyslet třeba nad určitými nástroji jako kampaně a podobně. Takže až budeme opouštět tento sál, tak nesmíme zapomenout na cestovní ruch. Naopak děkuji ještě jednou panu generálním tajemníkovi za to, že přišel. Chci poděkovat kolegům za podporu například Klaudii a všem kolegům, kteří jsou připraveni eh, spolu s námi cestovní ruch podpořit. Eh, takže já bych chtěla zahájit tento proces a to znamená eh, snažit se o uzavření dohody o spolupráci s vaší organizací a doufám, že toto získá vaši podporu. Chtěl bych požádat kolegy, aby nás podpořili v příštích letech. Děkuji Petrovi Ortegovi, který předtím byl aktivní, a Karlovi Koreca z generálního ředitelství. Včera jsme společně povečeřeli a a slibili jsme si, že opět to zopakujeme příští rok a že komise v příštím roce zde se hraje aktivnější roli. A já bych chtěl předat slovo kolegům, pokud si přejí slovo. Děkuji a nyní má slovo Luis de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a vítejte, pane Rifaj. Vaše slova, to je takový soubor dobrých přání a analýz, které určitě mohou být předmětem našeho souhlasu. Možná na jedné straně taková iluze, na druhé straně taková stížnost, kterou jsem od vás slyšel, ale pan předseda našeho výboru řekl jasně jednu věc na začátku. My nyní eh, máme článek 195, to znamená, máme výlučnou kompetenci, je to druhořadá kompetence, máme zde princip subsidiarity, je to tedy v kompetenci členských států. A co se děje? Je pravda, že cestovní ruch má takovou sílu a takový význam, že v podstatě to překračuje eh, ten rámec těch norem a a samozřejmě voda eh, eh, samozřejmě přetéká tam, eh, kde ji nelze zastavit a když budeme mít nějaké tedy hm, sice chválihodné iniciativy, tak to vždycky narazí na hranice našeho právního rámce. Já již tady ve výboru a v parlamentu již jsem mnoho let a vlastně cestovním ruchem se zabývám již dlouho od samého počátku, to, prav, to je pravda. Ale mm, e, bohatství cestovního ruchu mm, tedy e, e, je v kompetenci členských států. Například můj členský stát považuje cestovní ruch za velice důležitý rezort a samozřejmě mm, chce také, přeje si samozřejmě, aby zde byla hospodářská soutěž, konkurence, ale i regulace. Eh, hezký příklad je například Barcelona. Jak tedy v podstatě cestovní ruch překračuje normy, eh, i normy Evropské unie, i nové způsoby eh, cestování. Třeba mladí lidé cestují, chtějí se ubytovat, třeba v bytech mm, s jinými lidmi a mm, mm, samozřejmě to se ale nelíbí eh, hotelierům, kteří eh, platí daně a je to nekalá soutěž. Takže ano, takže to by se mělo třeba regulovat. Je to zvláštní, protože třeba země jako Čína, to zrovna není model demokracie, ale eh, tam v podstatě oni pronikají do ekonomik všude ve světě, i v Evropě, pane předsedo, to vidíme všude. Oni se eh, dokonce v Paříži eh, už eh, jsou v obchodech a ve službách ti lidé, kteří jsou schopni s Číňany hovořit čínsky. Takže vidíte, je, pokud chceme ale překročit eh, normativní rámec, tak je třeba si uvědomit, že turismus, cestovní ruch je eh, způsob demokratizace naší společnosti a my, Evropa, bychom měli být modelem, eh, příkladem pro ostatní. Tady jste hovořil o těch 40% kvót. Ano, ale vy jste, pane Rifaj, řekl, že cestovní ruch je univerzálnější a je pravda, že v eh, Evropu navštívilo 550 milionů eh, turistů. A je třeba tedy se zabývat turismem, je třeba i mít na to pravidla a uvědomit si, že nějakým nepřímým způsobem i musíme jaksi překročit tu svědací kazajku, která nás svazuje, tak abychom mohli se podělit o bohatství, o hodnoty, o kulturu s ostatními. Děkuji. Danke sehr. Die nächste ist Claudia Tapadel. Děkuji a jako další Claudia Tapadel. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Rifaj, vítejte. Pro mě je to obrovské potěšení, eh, že jste přišel. Cestovní ruch v Evropském parlamentu nebyl opomíjen. Já si myslím, že eh, během tohoto funkčního období v našem výboru pro dopravu a cestovní ruch my jsme hodně my máme hodně kolegů, kteří se hodně angažují ze všech politických skupin. Pro mě je to velice uspokojivé. Eh, I navíc proto, poněvadž v tomto novém funkčním období jsme dokonce vytvořili task force, pracovní skupinu, která eh, obsahuje 140 poslanců ze všech frakcí a ze všech výborů Evropského parlamentu dokonce. A cestovní ruch má vztahy s ostatními výbory, nejenom s výborem pro dopravu, takže je třeba vést horizontální diskuze o přínosech cestovního ruchu pro oblasti, které jsou v kompetenci jiných výborů. E, e, váš projev mě dojal, protože já jsem si uvědomila, že cestovní ruch potřebuje lidi, mm, kteří e, mm, žijí pro cestovní ruch, vážně ho milují a kteří šíří tu myšlenku, že cestovní ruch je důležitý pro ekonomiku, ale i pro společnost. A já mám konkrétnější otázku teď. Pokoušíme se e, teď být na poplach a upozorňovat, jak cestovní ruch je důležitý v Evropě. V rok, rok 2008, já si přeji, aby rok 2008 se stal Evropským rokem cestovního ruchu a kulturního dědictví. Pochopila jsem, že Spojené národy také by chtěli eh, eh, rok 2017 eh, jmenovat rokem udržitelného rozvoje a cestovního ruchu. Mohl byste nám říct něco k této iniciativě? Také bych ráda požádala vaši podporu, aby naše iniciativa, to znamená ten Evropský rok cestovního ruchu, aby eh, to bylo eh, rozhodnutí, které bude korunováno úspěchem a přijme ho společně parlament, komise a rada. Eh, s tím, že tady je samozřejmě potřeba o podporu, mít podporu i členských států. Vy jste hovořil o problematice atentátů, o bezpečnosti. Samozřejmě cestovní ruch je tím velice zasažen. Všechno, co jste řekl, je velice relevantní, patřičné, ale já si kladu otázku, jak my jako zástupci členských států, mm, jak můžeme teď vysvětlovat eh, lidem, že cestovní ruch nemá co dočinění s problémem atentátu, protože my zde v Evropském parlamentu a především třeba když eh, jsme rozhodovali o liberalizaci vízové povinnosti, tak vždycky jsme to vysvětlovali a vždycky potom, když došlo k nějakému nešťastnému incidentu, nějakému útoku a podobně, tak to mělo důsledky. To znamená, kolegům, hm, kolegové již to tak nepodporují a já si myslím ale, že cestovní ruch může být federující hm, prvek, který bude spojovat lidi z, celém, z celého světa pomůže pod e, bezpečnosti. Jill Evans jako další. Thank you. Um, and thank you very much for a very powerful... Děkuji. Děkuji za velice zajímavou prezentaci a já bych chtěla poděkovat především za některé ty vaše poznámky, které jste pronesl na, významu, na adresu významu Evropské unie. Já zastupuju Wales a Spojené království a samozřejmě uh, my právě teď zahajujeme diskuzi o tom, zdali eh, uspořádat referendum o členství v EU a výzkumy ukazují, že většina lidí ve Walesu chce zůstat v EU. Hmm, a hmm, protože se, my se zaměřujeme na ty praktické argumenty, ale chybí nám takové ty e, emocionální argumenty, které by podpořily e, význam Evropské unie pro nás a ty jste nám přednesla. Děkuji. My chápeme, jak cestovní ruch je významný pro naši ekonomiku, pro růst ekonomiky. V roce 2016 mm, byl eh, na univerzitě tedy eh, jsme eh, tedy mm, mm, mm, zahájili takový eh, projekt, který se snaží zhodnotit naši, naši krajinu, náš jazyk. Mám, my jsme bilingní země, a, takže to my, se, to my vidíme jako součást udržitelného cestovního ruchu, udržitelnosti. A já si, mm, mm, já nevím, tady byste nám mohl dát nějaké příklady toho, jak vy eh, můžete, jak jste schopni integrovat eh, mm, klim, po, politiku změny klimatu a propagaci cestovního ruchu. Ještě možná další aspekt jak eh, mm, mm, lze ochránit i sociální zájmy zaměstnanců. My chceme tvořit pracovní místa, ale kvalitní místa, kde lidé budou vyškoleni, budou mít veškerou tu podporu a eh, řádné mzdy a mm, další služby, další vše, co s tím náleží k tomu. Děkuji, kolega Longren. Děkuji za slovo. Já chci poděkovat panu Rivajovi. Jak vidím, tak tady asi máme odlišné názory na Evropskou unii. Já vidím Evropskou unii jako selhání eh, Evropská unie by měla se týkat obchodu, ale stalo se z toho byrokratické monstrum, kde jsou ve hře velmocenské zájmy, ambice. Takže to je velké selhání, velký neúspěch. Doposud cestovní ruch je oblastí, která unikala jaksi eh, těm predátorským snahám Evropské unie. Zatím to bylo v kompetenci národní či lokální. No, přece snad Evropská unie nebude rozhodovat, kam chci cestovat. aj do Velsu či já přece nebudu cestovat jenom tam někam, eh, protože mi Evropská unie říká, že to je zajímavé místo, ale já chci cestovat tam, kam chci já. Evropská unie je nejdílnou součástí cestovního ruchu, ano, a, ale proč si, nemysl, proč, si myslí, proč si nemyslíte, že to může zůstat v kompetenci členských států, že to snad nejsou schopny? Máme zde hezké příklady zemí jako Španělsko, Řecko například, které jsou schopny využít e, svou zemi pro cestovní ruch. Tam rád jezdím na dovolenou samozřejmě to závisí e, e, na specifických charakteristikách. Třeba e, Španělsko, to je jasné, to je evidentní, ale i Švédsko může být zajímavé, protože je tam klid, ticho, příroda, i když vysoké ceny, venkov. Takže já si myslím, že tady vůbec by Evropa do toho neměla sahat. Danke sehr, die nächste ist der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 Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Já musím začít tím, že vám musím poděkovat a e, chci vám sdělit, že e, mě těší vaše přítomnost, je to pro mě velká výsada. Já jsem vás poznala před třemi lety a vždycky mě fascinuje všechno, co se od vás dozvím. Již vás znám tři roky a já jsem měla tu čest, že jsem byl předsedkyní výkonné rady, když jste byl zvolen do vašeho druhého mandátu a kolegu musím říci, že více než 100 zemí, které tam bylo zastoupeno, hla, pro vás hlasovali. Žádný hlas proti. Tudíž je to osoba velice kompetentní, bezprecedentní volba a e, kandidát na ten post nebyl hm, přítomný, když jsme vedli diskuzi, protože jsme chtěli, aby to bylo bez e, jakýchkoliv překážek, ale musím říci, že teď vám to mohu říci, že všichni e, říkali, že jste ten nejlepší člověk na svém místě. Pane Rifaji, vy máte velké nadšení pro cestovní ruch a já jsem to vždycky říkala jako podnikatelka, že, va, že nadšení nestačí také třeba mít dobré informace, znalosti mít. A já s vámi souhlasím. Je třeba, aby zde existovala smlouva mezi Evropským parlamentem a e, Světovou organizací cestovního ruchu. A i tady v týmu pana Rifaje vidím lidi, které jsem znala, když jsem byla ministriní cestovního ruchu a vím, že jsou velice fundovaní, kompetentní. Tato světová organizace, to je skutečně E, pokladnice, ze které můžeme čerpat pro naši činnost a rozvoj cestovního ruchu v Evropě. Já jsem byla e, zpravodajkou za výbor pro vnitřní trh. E, šlo o propagaci cestovního ruchu, nové metody propagace cestovního ruchu. Je to jasné, v Evropě existují velké rozličnosti, ale my v této zprávě, my jsme tam měli pozměňovací návrhy a které měly za cíl i posílit právě vztah mezi Evropským parlamentem a vaší organizací. Protože mm, pokud spojíme naše zkušenosti, naše know-how, tak mm, tím e, budeme schopni rozvíjet tento průmysl. Je to průmysl, který eh, není jenom sám pro sebe, ale může i eh, podporovat mír na světě, protože ten, kdo zná tradice jiné země, tak lépe je potom chápe. Já si myslím, že know-how, které vy máte s vaším týmem, tak to no, určitě mm, bude know-how, které bude užitečné pro náš výbor, pro komisi i Určitě my všichni vás eh, budeme podporovat a snad přesvědčíme Evropský parlament, aby tato smlouva byla uzavřena, abychom mohli si vyměňovat názory a know-how. Teď třetí bod, o kterém jste mluvil, a to je, že eh, my bychom měli být vzorem, lídrem. Doprava. Ve zprávě my jsme také chtěli jak si tomu eh, dát takovou evropskou značku. Je snaží potom propagovat Evropu, když bude mít evropskou značku. Já si pamatuju, když, co jste mi řekli, když jsem byla ministrině v Rumunsku, nejdůležitější není etiketa, ale to, aby jí tu značku všichni znali. A tady samozřejmě i doprava hraje důležitou roli. Náš výbor, ten i pokrývá oblast dopravě, tak bychom měli zvýšit počet eh, spojení, možností, tedy spojení mezi Evropou a Čínou třeba, Pekingem. Eh, protože lidé eh, musí mít možnost mm, se přesunout z Pekingu do Evropy a poté bude více cestovního ruchu. Takže děkuji ještě jednou. Děkuji mnohokrát. A další řečník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych tady poblahopřát panu generálnímu tajemníkovi Světové organizace cestovního ruchu a chtěla bych ho přivítat zde u nás na výboru. Já mm, tady vás nevidím poprvé, ale asi spíš po druhé, po třetí slyším takovýto velice krásný váš příspěvek, tak inspirující, kde hovoříte s takovou znalostí z sektoru, který máte tak rád a který je pro nás důležitý, pro mne, stejně jako pro mnohé další kolegy zde. Myslím si, že skutečnost, že jste přivít, zavítal mezi nás, eh, ještě více podnítí zájem našeho výboru na cestovním ruchu. My zde na výboru máme první zprávu v, této, v tomto legislativním období. Je to zpráva o výzvách a o koncepci pro podporu turistiky v Evropě. A e, to byla taková jedna z našich zkoušek a my skutečně se chceme se zvýšenou pozorností věnovat cestovnímu ruchu, což není pouze průmyslem oddechovým, ale je to také vlastně něco, pomocí kterého se setkávají lidé z různých kultur světa. Eh, cestovní ruch je součástí naší kultury, je součástí toho, jaký, jaký jsme, jak se chábeme a jak dokážeme přijímat ostatní. A také nám přináší kulturní diverzitu k nám do Evropy, která obohacuje nás jako osoby a každou jednotlivou naši členskou zemi v Evropě. A eh, musím říct, že je důležité, abychom zlepšili kompetence každého členského státu, tak aby oni podněcovali rozmanitost v sektoru. Tady je důležité, aby se cestovní ruch spojil, aby hovořil jedním hlasem, abych i my společně podporovali cest, průmyslu cestovního ruchu. Musíme se tedy spojit, sjednotit v rozmanitosti, což je tedy podobné slovo, jako máme pro celou Evropu. Eh, tento sektor má velký dopad na vytváření pracovních míst. Je to sektor, jehož ekonomika by se mohla ještě více rozběhnout v mnoha zemích, dokonce i v těch, které procházejí ekonomickými potížemi. Já bych vám ráda položila tři, dvě, tři konkrétní otázky. Nejdříve toto. Mnoho jsme hovořili o teoriích, o přáních, o vůli, o snaze Eh, udělat z tohoto sektoru sektor, který bude ještě důležitější a více konkurenceschopný. A já se vás ptám, jaká řešení byste tady doporučil Evropské unii, aby dokázala skutečně podpořit konkurenceschopnost tohoto sektoru. A dále ve zprávě hovoříme, naši, se eh, hovoříme o sdílené ekonomice, o sharing economy. A nyní v době, kdy jsme v plném digitalizačním věku, eh, se nevyhneme tomu, že se budou objevovat čím dál tím dál, stále a stále nové nové platformy, které budou podporovat různé typy služeb, obchodování a také budou činné v oblasti cestovního ruchu. Já se ptám, jakým způsobem bychom mohli využít takovýchto platform. Jakým způsobem tedy zajistit, aby tyto platformy mohly koexistovat spolu, existovat s tradičními formami obchodu v tomto sektoru. Jakým způsobem tedy by e, Světová organizace cestovního ruchu mohla zlepšit e, e, a posílit svou spolupráci s Evropskou unii? A na závěr včera vyšla taková zpráva, a vy jste to také říkala ve svých komentářích, nebo teď, neboť to je také otázka, které se například věnujeme, ve zprávě o vízech, o debirokratizaci víc a já se vás ptám, nebo já jsem slyšela, že možná vláda USA chce stále ještě, eh, chce čím dát více omezit jak si pravidla nebo více zpřísňovat pravidla pro země, které jsou v programu Visa Waiver, což by dopadlo i na naše země, takže jak na to pohlížíte a jak říkám, náš výbor zpracovává dvě zprávy, které se věnují tomuto sektoru. Já bych rád si tedy vyslech, ráda si vyslechla vaše názory, abychom mohli zprávy ještě vylepšit, doplnit. Ještě jednou děkuji mnohokrát za vaše slova a děkuji vám za to, že jste se dostavil mezi nás a těším se na spolupráci mezi námi a vámi s cílem zlepšit oblast cestovního ruchu v Evropě. Děkuji. Děkuji, já chci poděkovat panu předsedovi vůbec, že jste uspořádal toto setkání, které je významné. Já chci přivítat eh, a eh, je to velké potěšení, že jste přišel, a protože hovoříte o eh, tématu, jak rozvíjet cestovní ruch, ruch jako evropskou politiku. Já zcela souhlasím s návrhem kolegy Ištvána, to znamená, že je třeba, abychom i uzavřeli společný protokol mezi tedy námi, vámi, tak abychom i měli větší sílu a větší hlas v tom, co děláme a aby eh, naše eh, záměry byly převáděny v kroky, v konkrétní kroky, aktivity. Cestovní ruch eh, má velkou sílu mm, v této ekonomické době, ale i je to kulturní, kulturní hodnota, která zbližuje lid, lidi vaše organizace má eh, tedy své cíle, eh, které k tomuto mají směřovat, ale potom je zde hlavní cíl, to je jeden pilíř Evropské unie, to znamená ekonomický růst, eh, zaměstnanost a to konkrétně v těch zónách, které zatím jsou vzdálenější, chudší, jsou na takzvaných periferiích. A proto vše toto musí být mít společného jmenovatele a to je udržitelnost a odpovědnost. To musí také charakterizovat naší politiku cestovního ruchu. Prostřednictvím jakých cest, to již řekli kolegové, já souhlasím s digitalizací. A já myslím, že ale nelze pouze se opírat o státní či regionální politiky. Ne musíme mít nějaký prostředek, tak abychom eh, se mohli dostat z jedné strany eh, světa na druhou eh, digitálním způsobem, protože to je nástroj zcela neopopiratelný. A potom kvalita. Nemůžeme si dovolit, aby cestovní ruch Eh, se stal cenovou válkou. To znamená pouze, eh, aby se to opíralo o nízké ceny, o cenovou válku. Ne, je třeba školit zaměstnance přece, kvalitní personál, je třeba mít eh, efektivní propagaci. Jeden ze základních problémů v tomto, já vím, že cílem je koordinovat naše politiky v cestovním ruchu, problém je roztříštěnost kompetencí. My máme velký počet různých subjektů, které se starají o cestovní ruch, ať jsou to lokální orgány, až evropské i, a to především oslabuje tu naši akci schopnost. A nakonec, stávající situace bez pochyby ehm, zde mm, často ehm, přijímáme někdy ukvapená rozhodnutí kvůli strachu. To lze pochopit, ale já si myslím, že cesta zjednodušování vizové povinnosti například. To si myslím, že je cesta, která může všem usnadnit lepší cestování, lepší i nabídku mm, turistům. A proto se ptám, jakým způsobem e, lze tedy podporovat tyto cesty. Náš parlament již vyslal jasné signály a jak třeba i v oblasti sharing economy. Sharing economy. To je jev, který je více a více aktuální, ale role politiky a především role legislativy není eh, neznamená, že bychom měli eh, jaksi způsobit, že vznikne nebo naopak skončí nějaká realita. To ne, jako je sharing economy je třeba, eh, eh, ano, říci, ano, roste to, ale nemůžeme to nějak demonizovat, třeba re- regulovat, ano, aby to bylo bezpečné, jisté, aby eh, existovaly rovné podmínky pro tento průmysl, pro výrobu a aby tam byly rovné podmínky a v okamžiku, kdy tady se předkládají nabídky turistům. Pavel Telička. Děkuji nyní Pavel Telička. Čermena, thank you for... Děkuji jako další pan Jakovčič. On není členem našeho výboru, proto neznám jeho křesní jméno, ale výjimečně máte dnes slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo Karlovi Koracovi z DG Grow, prosím. No, děkuji, pane předsedo. my chceme poděkovat eh, panu Rifajovi za projev, za diskuzi. Já myslím, že tady souhlasíme. Komise Eh, souhlasí s tím, co řekl generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu, jak i slyšeli jsme od několika ostatních řečníků. Cestovní ruch je sektor, který může ještě dát velké příležitosti pro pracovní místa, růst a i nalákat nové investice, jak víte ve výboru. Naše projekce nám říkají, že může vytvořit se 5 milionů nových míst v cestovním ruchu 800 miliard eh, přidané hodnoty navíc. V příštích letech. Také i souhlasíme s tou analýzou, jaké jsou výzvy. Ano, to je velice důležité eh, podpořit i úsilí našeho průmyslu a posílit jeho konkurenceschopnost na tom pracuje teď komise, snaží se usnadnit přístup k financování, ke vzdělávání, ke školení a zlepšit celkový kontext podnikání. Také i souhlasíme s tím, že sharing economy, digitalizace, že to je velká výzva a my samozřejmě musíme garantovat rovné podmínky hospodářské soutěže, ale nesmíme bránit novým službám aby vznikaly na vnitřním trhu, protože my jsme vnitřní trh svobod. A samozřejmě s tím, že pravidla se musí vždycky aplikovat proporcionálním způsobem. Také souhlasíme s tou výzvou udržitelnosti. A Evropská komise, Evropská unie obecně samozřejmě eh, jaksi je průkopníkem tohoto a jsem přesvědčen, že lze i eh, sladit posilování konkurenceschopnosti se výzvami změny klimatu a mm, více tedy eh, energetických, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a i aplikovat oběhové hospodářství. Také i souhlasíme s, tou, s, tím, s tou problematikou eh, Eh, vizové povinnosti, která by se měla uvolňovat, eh, ten návrh předložila komise v minulém roce, samozřejmě s tím, že musíme respektovat principy bezpečnosti. Eh, naše spolupráce s vaší organizací je vynikající a doufám, že se ještě posílí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo opět předseda pracovní skupiny pro cestovní ruch a místo předseda našeho výboru. Prosím, Štván. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám rovněž za vám všem, za celou rozpravu, za naši výměnu názorů. Jsem velmi potěšen, že čím dál tím více kolegů říká se mnou společně to tež, a totiž, že si přejeme, aby se dělo více, více akcí. A proto bych, pane předsedo, navrhl jednu věc. Pracovali jsme s cílem, aby těch 10-12 milionů osob, které, jsou, které mají přímé pracovní místo v cestovním ruchu, ale pokud započítáme i ta nepřímá pracovní místa, tak se nám ten počet dvojnásobí. Snažíme se, cílem naší práce je zajistit těmto lidem budoucnost, pomoci jim. A proto já navrhuji, abych ze svých pěti minut tři minuty vrátil zpět odborníkům, aby se mohli vyjádřit oni. Neboť oni společně redigovali, zredigovali manifest, já jsem tehdy byl přítomen té schůzce s odborníky. Oni tedy napsali ten manifest, že pro nás, pro ty, kdo rozhodují v politice, pro poslance, je velmi důležitý tento manifest. Je velmi závažný, proto bych předal slovo na dvě minuty panu Santasovi, on by nás seznámil s odbornou stránkou toho manifestu předseda. Tak to jsme se nedomluvili a nejde to, nebo již tak eh, nemáme k dispozici příliš moc příliš mnoho času, takže já jsem chtěla dát ještě 8 minut eh, panu Rifajovi. Dobrá, takže já budu tedy pokračovat. Eh, v Evropské unii se něk- někteří politici pravděpodobně ještě nepochopili, že panuje tolik pesimismu v Unii právě proto, že nejsme schopni vidět z našeho škatulkovitého způsobu myšlení. Pan předseda říká, že odborníci již nemají čas, že prostě není čas na to, aby odborníci mohli představit svůj příspěvek, že mají hovořit pouze politikové. Já si myslím, že pokud není explicitně zakázáno našimi pravidly, aby se někdo vzdal části své řečnické doby ve prospěch odborníků, tak eh, je velice nepěkné to, jak přestupal pan předseda. Předseda, my jsme tady výbor pro dopravu a cestovní ruch a běžně hovoří pouze ti poslanci, kteří jsou členové či náhradníci tohoto výboru. Já jsem udělal výjimku, bylo to skutečně pouze mimořádně, byla to výjimka a dal jsem pak také slovo komisi. Tak to je to běžné, tak to vždy postupujeme, výjimky možné jsou, ale je třeba je předem dohodnout. Takže nyní dávám slovo opět panu Rifojovi, proto aby mohl pronést svá závěrečná slova. I think I've witnessed the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 ale je skutečně těžké reagovat na všechno, protože já jsem zvyklý reagovat vždy po příspěvcích, ale udělám, co je v mých silách. Přítel ze Španělska. My máme sídlo v Madridu, to jsou naši naši dobří přátelé. Přetékání vody, přetékání cestovního ruchu, ale já jsem zase optimista. Víte, jestli mě obvinujete z optimismu, já se k tomu veřejně přiznávám, nebudu to popírat. Ale když přetéká voda, tak prostě ji využijeme. Vytváříme energii, vodní elektrárny, to si myslím, že je výborný příklad pro tuto příležitost. Tak to vidím já. Druhá věc. Rok 2018. To můžeme podpořit zcela. Rok 2017 bude možná vyhlášen rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj. A to si určitě eh, vzájemně podá ruce s cíly udržitelného rozvoje. A zároveň tady bylo uvedeno, že jsou tady otázky otevřenosti, že otevřenost může působit problémy pro růst cestovního ruchu. Já jsem na úvod říkal, že my si uvědomujeme, že jsou krátkodobé dopady eh, vždy, pokud dojde k nějaké bezpečnostní krizi. Ale zase jsem říkal, že k návratu dojde vždycky, protože cestovní ruch je velmi odolný, nikdy se nevzdávám. Byl jsem minulý týden v Paříži a vlastně jsem přistál půl hodiny před těmi tragickými událostmi a viděl jsem, jaký vliv to na město mělo, jaký to mělo vliv na lidi. A druhý den jsem se chtěl eh, spojit s mnoha hotely a zjistit, zdali tam mno, mají zrušené rezervace. Uh, a mnohé byly, ale o dva dny později se vše vrátilo do normálu. Tak to bývá, to je povaha eh, našeho sektoru. Ta dáma z Velsu. Ano, dobrodružství a cestovní ruch, eh, to jde ruku v ruce. Vy jste to propojila s klimatickými změnami. Pane předsedo, já vím, že to pro vás velmi důležité a Musím říci, že na UNVTO pracujeme na těchto projektech s Evropskou unii často, ale já říkám, že růst se musí využít pro dobro udržitelnosti, udržitelného rozvoje, udržitelného cestovního ruchu. Zároveň pracujeme na projektu Hotel Energy Solutions HES to jsou řešení, která se vytvářejí pro malé střední hotely. Velké hotely nemají takový problém, jsou to korporace, na které tlačíme a v zásadě podporují správnou politiku, ale tento projekt, na kterém pracujeme, s podporou ze strany Evropské komise se zaměřuje na snížení spotřeby energie všech malých středních hotelů o 17 s tím, aby tato energie se změnila na obnovitelnou a to v míře až 20 už to máme připravené, otestovali jsme to v pěti eh, městech v Evropě a otestujeme to i jinde. A teď ještě k vystoupení ohledně selhání Evropské unie, to je pochopitelně věc názoru a to je právě krása členství v Evropské unii, kdy si všichni mohou eh, vyjádřit názor. Já proti tomu nic nemám, pokud je to namířeno na určité dobro, ale já chci, aby tato síla se stala modelem. Já jsem mluvil o jednotě a tím jsem měl na mysli celý svět, nejenom Evropskou unii. A Evropská unie by měla být využita pro naše snílky pro lepší otevřený svět, bezpečný svět a svobodný svět, svobodný pro vyjadřování i slova. Je to model, model dobra. A souhlasím s vámi, eh, i když si to nemyslíte, že EU vám nebude říkat, kam jít. No, to o tom rozhodujete vy a já jsem určitě neříkal, že EU by měla propagovat destinace někde v Evropě. Nejedná se o konkrétní země, jedná se možná i o města, eh, muzea. To je vždy starost té příslušné destinace, ne Evropské unie, ale mně jde o tři hlavní věci. Věřte v moc tohoto sektoru, protože politická vůle pak ze všeho ostatního bude činit jenom malé detaily. Ale pokud to budete řešit jako druhotnou otázku, která není ve vašem mandátu, nikdy vám to nepomůže a nikdy to nenabude většího významu pro svět. Dále, regulace a standardy, které nastolí správná pravidla, aby eh, za vámi svědčel pokud tomu říkáte moc, tak to moc já vítám. Za třetí, musíte nám pomoci šířit osvětu o cestovním ruchu. Evropa je hlavní baštou cestovního ruchu. 50% celosvětových návštěvníků sem přijíždí, ale na národní, na evropské úrovni nemá tak velký význam. Má velký význam v Indonésii, na Kubě, na Maldivách, i v Číně z politického hlediska tam má daleko větší význam než v Evropě. Takže já jenom žádám, abyste dostali významu toho, co máte k dispozici. Pak proč je Evropa důležitá? Evropa je důležitá, protože je to kolébka cestovního ruchu. Je to rezervoár know-how, ale je to v doméně soukromého sektoru vlády toho ještě nevyužívají a tomu byste měli pomoci. Pracovní místa. Cestovní ruch zaměstnává 12 milionů lidí v Evropě, většina v malých středních podnicích a já doplňuji, že souhlasím s komentářem ohledně kvality pracovních míst, protože bohužel tato místa nemají dobrou pověst, nejsou v souladu s mezinárodními pracovními standardy a musíte spolupracovat na tom, aby tato místa se stala atraktivní, protože tím se bude Evropa vyčlenovat. Musíte mi odpustit, teď jsem se trošku ztratil, já po sobě totiž nepřečtu, co jsem si napsal. Ale chci mluvit na téma, kterého se dotkla ta dáma z Chorvatska. Vy jste mi pokládala technické otázky a nemyslím si, že toto je příslušné fórum. Sezonost pochopitelně souvisí s pracovními místy. Sezonost je taková nemoc. A je to výzva. Pokud do toho hodně investujete, tak se vám dostane odměny pouze během poloviny roku. A to je zbytečná investice, je to problém pro pracovníky, pro společnost, pro všechny. My musíme povznést eh, povědomí o tom, že moře není dobré jenom v létě, ale že je velmi romantické v zimě. Vím, že u vás je město Opatie kterého využívali eh, rakousko-uherští císařové pro návštěvy i v zimě, protože se z něho mohli potěšit eh, a takové to myšlení bychom měli šířit eh, ve všech zemích ve Středomoří. Pane předsedo, musíte mi odpustit, protože jsem přišel o mnoho zajímavých připomínek. Ke všem jsem se nevyjádřil, bylo jich 13, všechny jsou velmi hodnotné, ale mnohokrát vám děkuji za tuto příležitost. Byl jsem velice poctěn a budu s vámi pracovat. Pane předsedo i místo předsedy, abychom posílili naše vztahy i s komisí. Děkuji mnohokrát. So, Mr. Rifai, thank you very... Vážený pane Rifai, děkuji vám velice za vaši skvělou prezentaci a za odpovědi. Myslím, že to byla velice plodná diskuze. Děkuji mnohokrát a doufám, že se opětovně uvidíme.